budou považovány za přijaté. Tyto právní akty budou zveřejněny v zápisu tohoto zasedání. Pak tady máme pana Štugy, který má e, procedurální připomínku. Co mě překvapilo, když jste hovořil o demokracii jako základním prvku vašeho příspěvku a proto e, už vůbec nechápu, že e, konference předsedů se rozhodla, že nebude diskuse o holandském referendu, kterém proběhlo 16. E, odmítnutí toho referenda je políček do tváře holandské veřejnosti. Je to um, zmeškaná příležitost projevit respekt holandianům i do budoucna budeme stále více konfrontováni referendy v budoucnu a myslím, že se zrovna nějaké chystá eh, k TTIP. Pane Štuga, ehm, na konferenci předsedu se hlasuje většinově a většina ehm, nesouhlasila s návrhem vaší frakce. Byla to demokraticky eh, legitimovaná většina předsedů frakcí, která to zamítla. To je demokracie. A to je prostě zkušenost, kterou člověk udělá jako demokrat. Vy jste se pokusil to ještě jednou dostat na pořad jednání dnes, ale eh, musíte tyto žádosti Eh, podat včas. Vy jste to podal 16 hodin a tím byla, ne, nebyla dodržena lhůta pro podání tohoto návrhu. Dále se dostáváme. Pane Schaffhauser. Pane předsedo, Eh, měli jsme, jsme měli den otevřených dveří, což bylo skvělé, protože proběhla skutečná diskuse a pro mě byl loctí, že jsem byl pozván určitý počet zástupců občanské společnosti, kteří se přišli na nás podívat, což mě šokovalo. Já bych byl rád, kdybyste řekl jasně, jak to bude v budoucnu organizováno ty dny otevřených dveří. Mělo by existovat nějaké společné místo, Také chci zdůraznit, že už nechceme, aby přicházely zahalené ženy, protože my se snažíme ukazovat svobodu a oddělení církví od státu. Tím se dostáváme k pořadu jednání podle který byl přijan podle článku 149 pořadu jednání. Mm, nedostal jsem tedy žádné pozměňovací návrhy ani k dnešnímu, ani k úterý. Úterý tedy prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. V posledních dnech eh, slyšíme mnohé zprávy týkající se právě svátku Evropy. V mnoha částech Evropy rodiny, muži, ženy, děti um, nemají důvod něco slavit. Jsou to hosté v Evropě. A dostáváme různé zprávy, například z tábora i domény, které jsou velmi znepokojivé. Slyšíme o potížích při eh, distribuci potravin, slyšíme o naprosto nepřijatelných hygienických podmínkách. Já se domnívám, že chceme-li vzdát poctu těm hodnotám, které vy jste vyzdvihl při zahájení tohoto zasedání, tak je naprosto nezbytné, aby byla uspořádána oficiální návštěva Evropského parlamentu do uprchlických táborů na řeckém území. Děkuji. Páně kolego, právě jsme byli u dnešního pořadu jednání. Ehm, na první pohled se mi nezdálo, že by vaše příspěvek souvisel s dnešním pořadem jednání, proto vycházím z toho, že možná příště to eh, otevřete při eh, jiné příležitosti. Na eh, středu jsem dostal od GUE um, žádost o mm, týkající se pokroku turecké plnění požadavku k liberalizaci víz jako třetí bod odpoledne. Um, a to eh, po prohlášení k šengenskému systému. Paní Spinelli požádala o slovo k tomuto bodu. Děkuji. Já bych jménem naší frakce chtěla požádat, aby na pořád jednání byla zahrnuta rozprava o pokroku učiněného ze strany Turecka s ohledem na uvolnění vízového, vízového režimu. Zda by se to mohla konat ve středu odpoledne je jako třetí bod. Komise se chystá navrhnout uvolnění vízového režimu, aniž by se ujistila, že budou uspokojivě splněny některé zásadní požadavky. Já mám na mysli konkrétně dvě věci. Jednak eh, revizi protiteroristických zákonů a potom skutečný pokrok v otázce Kypru. Rozprava je naprosto zásadní s ohledem na to, co Erdogan řekl v pátek, kdy bylo řečeno, že Ankara neplánuje přeskoumat eh, protiteroristické zákony. S ohledem na to, že v Turecku jsou vězněni novináři, akademici, politici, kteří si troufnou kristizovat režim a jsou vězněni právě s ohledem na ty protiteroristické zákony. Eh, kdybychom uvolnili vízový režim, tak bychom eh, vyhověli vydírání. Erdogan konkrétně vyhrožuje, že zablokuje dohodu o vracení uprchlíků, pokud nebude schváleno uvolnění vízového režimu. Děkuji. Pa, nyní eh, se přihlásila paní Harms o slovo k tomuto Moje frakce podporuje eh, návrh kolegy z GUE především po událostech v posledních dnech eh, eh, odstoupení premiéra to který byl vynucený odsouzení Čendinda jako kvazi teroristy, ale také útok na Čendinda, teroristický útok, se dá říct. My si myslíme, že bezpodmínečně musíme mluvit o té situaci. Evropská unie nesmí vzbuzovat dojem ani v Turecku, ani v Evropské unii, že jsme vydíratelní, že eh, vyjednáváme s Tureckem bezpodmínečně, proto bych prosila, aby se tato debata rozšířila. Děkuji. Nyní má slovo paní Micula. Děkuji. EPP chápe, že toto je velmi důležité téma pro všechny frakce, pro všechny občany. My věříme, že to je rozprava, která samozřejmě by měla proběhnout, ale je to rozprava, která musí být zodpovědná a e, obsáhlá. Návrh komise z minulého týdne nelze vnímat izolovaně je to součástí širšího obrázku, eh, které se týká celé cestovní mapy eh, Turecka, eh, prochlické politiky, víz Ukrajinu, Kosovo. Role parlamentu je klíčová v procesu spolurozhodování. Tyto věci jsou kontraverzní a citlivé. O to více je důležité, aby diskuse byly dobře připraveny a procedury, postupy respektovány. My proto věříme, že bychom měli umožnit příslušné eh, zodpovědné výbory, aby se tím zabývali a zajistili aktivní diskusy při respektování mm, příslušných postupů tohoto parlamentu. Například Libe proběhne, proběhla diskuse na toto téma. Takže v tuto chvíli by EPP byla proti mm, tomto bodu. Dobře, budeme hlasovat o tomto návrhu eh, frakce GUE. Takže prosím, eh, zvedněte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme ověřit. Ověříme to elektronicky. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 181 pro, proti 92. Takže tím se prodlouží středeční zasedání do 24 hodin. Paní Hans ještě. Abychom eh, to ne, ale tady jde o, také o debatu s panem Timmermansem o Schengenu. My jsme dnes dostali eh, zprávu, že na Slovensko, Maďarsko, maďarské hranici se střílelo, že tam byly zranění, mimo jiné jedna žena uprchlice a tady bych chtěla navrhnout, aby ehm, vy a pan Timmermans eh, informovali o tom, co je pro nás velmi důležité, tato událost byla projednána v té debatě. To je skutečně eh, zásadní je to skutečně mm, to neuvěřitelné, co se stalo na eh, slovensko-maďarské hranici. Dobrá, tak pořadu jednání už nemám žádné další příspěvky. Můžeme ho tímto považovat za schválený. Děkuji. A nyní se dostáváme ke společné rozpravě o politice soudržnosti. Je to zpráva paní Joto. A nejprve uděluji slovo paní zpravodajce. Prosím, paní Jotová, máte slovo. Paní Jotová.